tu součinnosti od 1. února 2020. Chci tady přivítat tyto nové kolegy a podle eh, jednacího řádu se mohou eh, eh, plně účastnit práce Evropského parlamentu a jeho orgánů. Tím přecházíme k dalšímu bodu na našem programu. Je to otázka na radu a komisi o nezákonném obchodu se zvířaty v zájmu obchodu v Evropské unii. Chci připomenout, že Eh, modré karty v rámci kečty a můžete podávat také elektronicky. Stejně tak, ale i tím běžným způsobem. Zahajuji tedy tuto rozpravu. Jako první má slovo pan zpravodaj, eh, pan Polčák. Jo, už je. Takže děkuji paní předsedkyni za udělení slova. já věřím že toto téma nebude tak eh, výbušné a že budeme mít daleko vyšší míru jednoty a pochopení napříč politickými frakcemi. jedná se o ústní otázky na komisi a radu a na ně navazující návrh usnesení ohledně nezákonného obchodu se zvířaty v zájmovém chovu evropské unie. a chci říci že zde navazujeme na práci mé kolegyně paní renaty sommerové z minulého období. parlament již na tomto poli učinil řadu usnesení i v předchozím období ale slova a sebelépe napsaný text usnesení však nestačí a myslím si že je třeba přikročit k činům. chci proto vyzvat komisi a členské státy aby nám pozorně naslouchaly a přišly s rychlou a účinnou reakcí. jedná se o téma skutečně důležité pro každého komu není lhostejné utrpení nelegálně chovaných eh, zvířat. jedná se o miliony eh, poškozených spotřebitelů a samozřejmě o miliony eh, poškozených zvířat i s ohledem na jejich pohodu ve které mají být chována

apeluji proto na komisi a členské státy aby tomuto problému skutečně věnovaly náležitou pozornost a vystoupily jasně a rozhodně na obranu těch kteří se sami bránit nemohou. děkuji pěkně. Děkuji, pokračujeme v této a paní eh, Brnčak za má slovo. Děkuji, předsedkyně. Vážení eh, poslanci, nelegální obchod se zvířaty v zájmovém chovu Evropské unii eh, narostl na eh, rozsahu v Evropské unii. Je to předmětem velkého znepokojení mezi evropskými občany. Hlavně jde o zneužívání systému pro přepravu zvířat, obchod online nebo obchodování online a nedostatečná kontrola všech těchto činností. Všichni víme, že nezákonný obchod se zvířaty může mít negativní dopady nejenom na veřejné zdraví, ochranu spotřebitele, ale také na pohodu a podmínky, životní podmínky zvířat. To je rozhodně záležitost, která si vyžaduje naši plnou pozornost a členské státy to tak také vnímají. 17 členských států v lidském roce se zúčastnilo koordinačního plánu kontroly pro eh, prodej eh, na internetu koček a psů ukázalo se, že vysoké procento zvířat, jež jsou nabízena k prodeji, nesplňují požadavky na jejich prodej. To eh, jasně ukázalo, že potřeba zpřísnit eh, tyto kontroly. Identifikace a registrace všech těchto zvířat je velmi důležitá. Stávající evropská legislativa eh, to požaduje po členských státech, také v případě dovozu zvířat do Evropské unie a musíme eh, využívat tedy tyto nástroje pro lepší kontrolu a je také potřeba zajistit eh, dodržování stávajících pravidel. Je to zodpovědnost především komise a členských států. Měl bych se také zmínit o tom, že od přijetí nového nařízení o zdraví zvířat oficiálních kontrolách pracovní skupina Rady pro Eh, veterinární eh, úředníky, diskutovala o tom, jak lépe bojovat eh, proti nelegálnímu obchodu se zvířaty v zájmovém chovu. To znamená, že všechny příslušné orgány by měly spolu více spolupracovat. Očekáváme, že tato diskuse bude pokračovat na pracovní skupině také pro e-commerce, v komisi i ve skupině, eh, platformě pro zajištění eh, podmínek pro obchodování se zvířaty v zájmovém chovu a chci ještě poukázat na to, že v nedávných závěrech rady se komise a členské státy vyzývají k tomu, aby pokračovali v eh, svém úsilí, jak zpřísnit kontroly a rada také vyzývá komisi k tomu, aby provedla hodnocení dopadu nové legislativy. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám a nyní za komisi je tady paní komisařka Kyriakides. Děkuji vám, paní předsedkyně, vážení poslanci. Jedna z eh, téma, které mi hodně leží na srdci. Eh, my i parlament si samozřejmě přejeme takové praktiky zastavit, ale v první řadě před řádnou diskusí musíme eh, uznat to, že tato situace obchodování se zvířaty v zájmovém chovu je regulována pravidly členských států, takže členské státy jsou zodpovědné také za identifikaci, registraci a podmínky při přepravě těchto zvířat po eh, národním území. EU pak má pravomoci při přeshraniční přepravě co se týče těchto komerčních i nekomerčních převozů, těch, které se pohybují v rámci EU, ale také z třetích zemí. Hlavním záměrem je ochraňovat zdraví zvířat a zabraňovat šíření nemoci. E, zvířata, zejména psy či kočky, kteří přicházejí do EU, musí být řádně očkováni je nutné tedy, aby docházelo k řádné identifikaci. Pokud k tomu nedochází, tak je to proto, že není řádně uplatňována legislativa na úpravě členských států a tady do této oblasti bychom měli nejvíce investovat naši energii. Máme právní rámec, prostřednictvím kterého můžeme pomáhat členským státům. Nové, eh, nová legislativa právě o zdraví zvířat vstoupí v platnost v příštím roce a týká se právě těch chovných eh, stanic a množíren a týká se také oblasti přepravy těchto zvířat mezi členskými státy a také nutit eh, členské státy, aby připravila útulky, kde budou právě eh, umístěna tato zvířata při přepravě do dalších zemích. Naším záměrem je tedy lépe připravit tyto procesy a z právního hlediska vše lépe opravit. Ale je důležité, aby se veškerá pravidla řádně uplatňovala a prosazovala a proto jsme přistoupili i v některých členských státech určitým konkrétním krokům. Pak je tu otázka online prodeje těchto zvířat. Tady zase členské státy musí uplatňovat řádné postupy a dohlížet nad online eh, trhem. Jsou tu určité dobrovolné iniciativy, máme i e, Evropskou EU e, online platformu. E, tady všichni zúčastnění aktéři si mohou jak si zajistit nezbytné postupy a nezbytné informace. Pak, co se týče také proškolování, eh, tady podporujeme příslušné národní orgány, aby došlo k lepšímu šíření nejlepších eh, postupů v zacházení s těmito mazlíčky. A pak je otázka ještě propojení příslušných databází. Tady to je ale záležitost proporčnosti. Nebylo by eh, proporční toto s ohledem na zvířeci podmínky je třeba zejména zajistit, zda to přinese nějakou evropskou opravdu přidanou hodnotu. A ještě bych chtěla říci, že je třeba zajistit tedy, aby i ten, toto obchodování se zvířaty probíhalo podle pravidel. Děkuji nejprve zástupce za jednotlivé politické skupiny. Jako první má slovo pan Maželisa EPP. Děkuji, paní pirmininke. Pirmojo pasaulinio karo metais. paní předsedkyně. Během první světové války začal eh, voják Švejk eh, obchodovat tím, že prodával psy. Dnes se psy prodávají hlavně na internetu, ale to nezohledňuje ta rizika. Je to vážný problém, můžeme tady citovat celou řadu příkladů. Například i koronavirus eh, s tím eh, souvisí. Je, eh, snažíme se o to, jak omezit rozšíření vstekliny, ale to je těžké, když nemáme kontrolu nad převážením zvířat. I v Nizozemsku se vsteklina objevila. A dále jde o ty nevhodné podmínky při převozu zvířat protože se často považují pouze za zboží, ale jsou to eh, živé bytosti a proto bychom měli také hovořit o tom, jak jim zajistit eh, vhodné životní podmínky a také můžeme hovořit o ochraně spotřebitele. Problémy tady jsou, jsou velmi rozsáhlé a musíme na to reagovat. A máme také nedostatek vědeckých poznatků o těchto mm, věcech, takže i to bychom měli podpořit a také bychom měli zajistit přísnější trestání za nelegální obchod se zvířaty v zájmovém chovu. Teď má slovo paní Spurek za SAD. Thank you, Madam Chair. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Každý rok velké počty těchto zvířat jsou obchodovány nezákonně mezi členskými státy, velice často dlouhé cesty v celé, po celé Evropské unii, bez jídla, bez vody, nezákonný obchod ehm, tohoto druhu má dopad nejenom na mm, zdraví zvířat, ale i na veřejné zdraví a na ochranu spotřebitele. Potřebujeme přísnější sankce, lepší spolupráci přeshraničního charakteru a striktní požadavky ohledně zdraví zvířat. Potřebujeme ehm, školení pro Eh, orgány aktivní eh, v této oblasti, které budou bojovat proti nelegálnímu obchodu. Chceme, aby komise přišla s přísnějšími pravidly v oblasti identifikace a registrace koček a psů, jakože i registrace a poskytování licencí všech chovatelů a prodejců. Tento systém by měl být propojen mezi členskými státy a zároveň pokrýt i onlineové obchodování, které představuje 80 celého nezákonného obchodu tohoto charakteru. V neposlední řadě musíme vést i určité vzdělávací kampaně pro naše občany, informovat je o negativních dopadech z nezákonného obchodu s těmito zvířaty a o důležitosti nákupu zvířat v zájmovém chovu, které byla chována, se kterým bylo zacházeno odpovědným způsobem s ohledem na blaho zvířat. A zároveň žádáme členské státy, aby prováděly více informačních kampaní a posilovali spíše adopci zvířat a ne nákup těchto zvířat. Pokud si více lidí adoptuje tato zvířata, nebo alespoň eh, si zjistí informace ohledně chovatele, tak si myslím, že tento ilegální obchod by postupně ztrácel na své důležitosti. Pokračujeme další na řadě pan Hojsík. Paní předsedkyně, vážení, vážená paní komisařko, stovky tisíc štěňat, to je přibližný odhad o počtu štěňat vyvážených každoročně ze Slovenska. A to je pouze vývoz a odhad, protože velká většina probíhá nelegálně. Nelegální obchod, který není jediným problémem pro eh, stav zvířat, pro ta štěňata, případné podniky. Je to také problém z hlediska organizovaného zločinu. A já jsem byl svědkem právě takovýchto eh, postupu. Um, týká se to pašování nejen štěňa, třeba zbraní a drog. Je tomu tak. Je to také problém ztrát na daních a zejména pak je to problém lidského zdraví. A pak je tu nový fenomén, který dominuje celému obchodu a to jsou online platformy a to bude pak eh, tento problém činit ještě evropštější. A proto potřebujeme, aby Evropská komise navýšila své úsilí a poskytla opravdová pravidla pro identifikaci a registraci eh, takovýchto prodejů přes hranice a přinutila členské státy, aby opravdu začaly implementovat a prosazovat pravidla v oblasti zdraví zvířat. Čelíme tu totiž krizi a potřebujeme akce, ne slova. Děkuji vám. Děkuji vám, pokračujeme a na řadě je pan Dreosto za skupinu ID. Paní předsedkyně, pane, paní komisařko, nelegální obchod se zvířaty nemůže pokračovat. Je to Eh, obchod, který provádí organizované zločinecké skupiny. Pouze v Itálii je to několik set tisíc eh, koček a psů, které jsou předmětem tohoto nelegálního obchodu a vede to k velkým ztrátám. Nedávno v eh, Friulisku a Benátsku policie odhalila bandy, které obchodovaly s těmito zvířaty původem z východní Evropy v hrozných podmínkách, které byly štěňata a koťata odebírána svým eh, matkám hned po porodu, takže eh, musíme zavést přísný systém sankcí a musíme zabránit k eh, tomu, aby docházelo k tomuto nelegálnímu obchodu. Jde o legislativu, ale jde také o to, jak zlepšit spolupráci mezi přeshraničními nebo přeshraničním styku mezi celními a dalšími orgány, a e, těch příkladů je e, celá řada a jde o velmi důležité věci. Další je na řadě pan Guerreiro za skupinu zelených. Děkuji, paní předsedkyně. V Srbsku francouzský bulldog eh, stojí kolem 350 eur, v Německu ve Francii 1500, ve Švédsku až 1870 eur. A tyto rozdíly v cenách mezi různými zeměmi jasně prokazují mocnost nelegálního obchodu s psy a kočkami po Evropě. A povzbuzuje to ještě tyto nelegální obchodníky do těch zemí, kde jejich prodej je nejrentabilnější. Ovšem, dokážou totiž měnit nejrůznější očkovací průkazy jejich věk a to je možné jenom díky tomu, že neexistuje nějaký evropský rejstřík chovatelů. Ehm, psy a kočky takto e, jsou přepravovány v naprosto hrozných podmínkách a žijí v hrozných útulcích. Abychom zabránili tomu nelegálnímu obchodu, tak Evropská komise musí přinutit členské státy, aby měly oficiální rejstříky. Ale to nestačí. Tyto systémy budou efektivní efektivní pouze pokud dojde kříž, ke křížení těchto údajů na evropské úrovni. Pro nás je to jasné. V opačném případě jakákoliv snaha jednotného členského státu bude marná. Paní Hasenkamp za GUE. Domácí zvířata se chovají zejména pro potěšení, ale Eh, dochází k obchodování s nimi, to je za velmi brutálních podmínek. Eh, také eh, víme, že jsou likvidována velmi brutálním způsobem každý rok. Jsou tady případy zanedbávání a usmrcování těchto zvířat. A víme, že to dělají stejné skupiny, které obchodují s drogami nebo se zbraněmi. Jsou potom tady skupiny, které jsou naprosto beztrestné, protože je to velmi výnosné. Eh, zejména jsou to zvířata, které pocházejí z východoevropských zemí, které jsou takto nabízena. Velmi často v jejich přepravě ty podmínky jsou velmi nevhodné Eh, jsou eh, odebírána velmi, eh, ta štěňata nebo kotěta jsou odebírána velmi mladá a dochází k tomu, nebo pěstují se, nebo chovají se v obrovských skladech, takže je potřeba, aby komise konečně začala mm, něco dělat proti tomuto nelegálnímu obchodu, musíme mít zavedený systém registrace a identifikace zvířat a je potřeba také zajistit, aby byly vybaveny mikročipem, protože je to všechno eh, projev organizovaného zločinu. A teď eh, paní Evy za nezarazené. Děkuji, paní předsedkyně. Tady eh, víme, že jde o jednání zločineckých skupin v celé Evropě, podobně jako jde o obchodování s drogami a se zbraněmi musí, víme, že velmi často tato mláďata jsou odebírána svým matkám, potom se převážejí, eh, do destinace často dojedou na polo živé a řada občanů si pořizuje mm, tato zvířata online bez toho, aby eh, byla ta zvířata zkontrolována veterinářem. A proto by bylo dobře zavést povinný systém identifikace a registrace, měly by to být harmonizované v celé Evropě, měla by existovat databáze, která by byla propojena mezi členskými státy, aby bylo možné ověřovat nebo vysledovat původ eh, těchto zvířat. Také potřeba vytvořit efektivní systém eh, sankcí a trestat i veterináři, veterináře, kteří se také podílejí na tomto obchodu. Děkuji. Další je na řadě kolega Arimo. Děkuji, paní předsedkyně, paní komisařko, paní zástupkyně rady. Kdo eh, nebo všichni víme, že psy a kočky jsou věrní průvodce člověka. Já na venkově, žiji na venkově a Eh, víme, že zvířata za sebe nemůžou mluvit, nemůžou se bránit a hodně koček a psů v Evropě jsou předmětem špatného zacházení, dochází k eh, nárůstu nelegálního obchodu se zvířaty za strašných podmínek, jsou eh, jejich zdravotní stav není kontrolován, všechno je děláno s účelem zisku musíme eh, přistoupit ke změně, musíme eh, zpřísnit kontroly ve členských státech, jsou to kompetence členských států, ne komise, toho se určitě jste vědomi, ale musíme mít také jednotné standardy pro chov zvířat, musíme mít také ten celoevropský systém registrace a tu databázi, kde je možné to vysledovat a potom musíme zavést eh, systém Eh, kontroly. Ve Valonsku, odkud já pocházím, máme eh, kontrolu toho prodeje online. Pokud by to fungovalo ve zbytku Evropy, tak by se to určitě velmi zlepšilo. Děkuji, pokračujeme a slovo má pan Čiodaru. Prezidenta, Děkuji, děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Toto je téma, které je zásadní je opravdu smutné. Já jsem původem lékař, pocházím z Rumunska, z východní části Rumunska. Já vím, že samozřejmě mm, každý život si zaslouží záchranu a utrpení zvířat, to je něco opravdu šíleného. My zde navrhujeme legislativu, která by měla například postihovat Um, pachatele i uvězněním, zpřísnit legislativu. Jde i o otázku veřejného zdraví, která je s tím propojena. Především, když hovoříme například o infekčních nemocech, podívejme se na koronavirus a toto bychom měli udělat i u epizodí, u všech těchto um, problematických nemocí. No a jednotlivá opatření eh, v této oblasti, jak víme, spadají pod subsidiaritu, ale právě proto potřebujeme přísnější přístup k ilegálnímu obchodování i na evropské úrovni udělat více pro ochranu zvířat. Děkujeme, kolega Hutema má slovo. Yes. Funguje to? Děkuji, děkuji za slovo, paní předsedkyně. Vážená paní komisařko, já si vzpomínám, já jsem měl pejska, když jsem byl malý a byl to takový nejkrásnější dárek, který jsem dostal jako dítě. Bohužel ovšem toto není pravda ve všech případech, pokud jde o tato mláďata. U nás sice se tomu pejskovi žilo úžasně, ale v mnoha případech vidíme, že pejsy nikdy ani nevidí denní světlo v těchto ilegálních chovech, lidé je kupují, nevědí v podstatě, co kupují. Jsou to zvířata, která jsou nemocná, která trpěla, která jsou traumatizována. Je to špatné pro zvíře a i pro toho, kdo si pro zákazníka, kdo si kupuje takové zvířátko. Samozřejmě poté je to, mm, jsou to veterinární náklady, hovoříme o masové produkci mm, koček a psů a tomu to musíme udělat přítrž. Děkuji. Nyní má slovo kolegyně Mec. Děkuji za slovo. Každý rok jsou to tisíce zvířat, které jsou nezákonně obchodovány v EU, nejsou, nemají dostatečnou potravu, často je e, odpojí od matky velice brzo, ilegálně jsou převáženi po celé Evropě. Nejde pouze o ochranu těchto zvířat, ale i o veřejné zdraví a ochranu spotřebitel. Často tyto zvířata trpí mm, nemocemi, přenosnými nemocemi, zemi, spotřebitel o tom neví a najednou má doma zvířátko, mm, které je postižené, za které musí platit šílené částky veterináři. Musíme mm, zamezit eh, tomuto nešvaru a proto musíme zlepšit vysledovatelnost těchto zvířat, mít harmonizovaný systém registrace těchto zvířat a samozřejmě zamezit ilegální mm, reklamě na internetu. Musíme systematicky identifikovat prodejce a zároveň zlepšit spolupráci mezi členskými státy aby jsme bojovali proti těmto eh, ilegálním obchodníkům. Toto je zásadní, abychom bojovali proti všem těmto kriminálním živlům. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Nařízení 557 z roku 2007 bylo upraveno, aby obsáhlo nelegální obchod s těmito domácími mazlíčky, protože nelegální obchod jde vlastně proti řádnému fungování jednotného trhu, protože často hovoříme o špatných postupech v rámci digitální eh, online obchodování. Máme tu tedy jasný záměr této otázky. Vylepšení příslušného nařízení, dále sankce pro ty, kteří se zapojí do tohoto nelegálního postupu od veterinářů, pochovatele a tak dále. Dále Evropský rejstřík pro domácí mezlíčky, dále povzbudit občany, aby spíše adoptovali zvířata a ne si je kupovali a také lepší informovanost pro celníky. Taková je správná cesta. Nesmíme zapomínat, že do, uh, eh, blaho zvířat jde ruku v ruce s blahem lidí a zvířata, která nejsou očkovaná nebo nežijí v řádných podmínkách, pak mohou šířit další nemoci. A společnost, která ochraňuje práva zvířatů, je humánnější společností. Děkuji. Děkuji. Slovo má paní Glavak. Hvala lijepa, gospođo e, predsjednice. Děkuji. Odhaduje se, že měsíčně ve členských státech Evropské unie 46 tisíc psů je předmětem obchodu, většina z nich jsou neregistrovaní psy nejsou očkovaní, mají padělané doklady, jejich původ je často neznámý a mm, kolikrát eh, uhynou eh, velmi brzy po prodeji. Ten obchod je velmi výnosný, je to třetí nejvýnosnější obchod nelegální po zbraních a drogách. Je to také hrozba pro veřejné zdraví, pro ochranu spotřebitele a proto je potřeba mít systém registrace a identifikace všech psů a koček. To by byl velmi účinný nástroj, jak bojovat proti tomuto nelegálnímu obchodu. V prosinci Rada během finského předsednictví přijala závěry, které volají potom, aby komise eh, vyhodnotila potřebu přijetí nové legislativy pro eh, regulaci této oblasti. V Chorvatsku to máme. A myslím, že ta čísla jsou velmi smutným připomínkou, jak to eh, tady funguje. Ke máme dva přihlášené, takže můžeme slovo dát oběma. Omlouvám se, říká paní předsedkyně. Ještě v součástí eh, rozpravy je vystoupení paní Adinolfy a já se tím domluvám, že jsem tak rychle přeskočila ke HDI. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení kolegové, článek 13 Lisabonské smlouvy říká, že eh, zvířata jsou bytosti, živé bytosti a je potřeba jim zajistit eh, slušné zacházení, ale víme, že to je často ignorováno, zvířata jsou předmětem eh, nelegálního prodeje, jsou prodávány v různých zemích, původ mají kolikrát mimo Evropskou unii, trpí tím Eh, trpí špatnými podmínkami, také během přepravy, nemají eh, veterinární eh, péči. Dosud se nedařilo tento obchod nějakým způsobem potrestat. Víme, že kolikrát se tato zvířata přepravují i v letadlech a tato zvířata vlastně nemohou být přepravována v kabině letadla, potom jsou přepravována jako kufry za podmínek, které jim způsobují značný stres. A bylo by dobře přijmout jednotné podmínky pro přepravu zvířat, aby se s nimi eh, necestovalo jako se, eh, se zbožím. Děkuji vám. Ještě jednou se omlouvá paní předsedkyně a teď eh, tedy přicházíme ke Catch the Eye a jsou tady dva zájemci, takže oba mohou vystoupit a jako první je to kolega Pospíšil. Děkuji pěkně, paní předsedající paní komisařko vy jste řekla ve svém úvodu že nelegální obchod se zvířaty v zájmovém chovu je věcí národních států. promiňte já to považuji za alibismus. my se v českém parlamentu pokoušíme prosadit tvrdší úpravu trestního zákoníku postih množíren postih tohoto obchodu a ty debaty jasně ukazují že žádná členská země není schopna tento problém sama vyřešit jedná se o organizovaný mezinárodní zločin to tu kolegové jasně řekli jedná se o statisíce štěňat a koťat jedná se o obrovské utrpení těchto živých tvorů a bez toho že evropská unie a její orgány konkrétně evropská komise připraví účinná celoevropská opatření tak žádný členský stát tento problém sám nevyřeší byť bude mít sebelepší vůli. takže já vás prosím věnujte se pořádně tomuto tématu vaše odpověď byla vyhýbavá a snažte se najít řešení které efektivně postihne tento organizovaný zločin kdy unikají miliardy na daních ale hlavně trpí nevinná zvířata. děkuji. děkuji a jako další má slovo kolega vážená paní předsedkyně paní komisařko. Evropa zakázal před hodně dlouhou dobou obchodování s lidmi, ale nyní v 21. století nedokážeme připravit příslušné podmínky pro zvířata v domácím chovu, zájmovém chovu. Evropská unie má vysoká pravidla pro hospodářství, máme rozvinuté technologie, inovace, ale je tu jaksi nedostatek politické vůle a snahy, aby se vytvořil opravdový rejstřík pro tato zvířata. My jsme hrdí na naše výdobytky, ale stále ještě nemáme jednu, jednotnou databázi pro tuto oblast. Uh, um, ehm, takto tato zvířata v zájmovém chovu mohou ohrožovat i veřejné zdraví a zároveň takto povzbuzujeme k nelegálnímu obchodování. Proto by tedy Evropská komise měla okamžitě přistoupit k účinným krokům, aby posílila tyto dobré podmínky zvířat. Děkuji a nyní za Evropskou komisi má znovu slovo paní komisařka Kyriakides. Děkuji, paní předsedající. Ráda bych poděkovala za tuto velice důležitou rozpravu. Velice pozorně jsem poslouchala vaše vystoupení. Vy se nemusíte snažit mě přesvědčit o tom, že musíme udělat více. Já jsem velice hrdou majitelkou zvířátka. Posledních několik let vím, co se děje a sleduji, co se děje v onlineovém světě. A musím říci, a v tom s vámi souhlasím, že to, co vidíme, je často extrémně smutné a šokující. Skutečně mě nemusíte přesvědčovat o tom, že musíme udělat více. Ráda bych zopakovala, že komise i já osobně chceme opravdu nalézt způsob, jak bojovat proti nezákonnému obchodu se zvířat s těmito zvířaty. Ano, eh, legislativa pro zdraví zvířat pokrývá mnoho těchto problémů. Pokud jde o legislativu, která pokrývá chov eh, košek zvířat eh, a zároveň bojovat proti neakceptovatelné praxi v tomto ohledu, ale zároveň musíme vymáhat pravidla která máme k dispozici. My víme, že mnoho těchto pravidel není dostatečným způsobem vymáhnout. Všechny členské státy musí udělat svůj díl práce, připravit si určité hlavní směry a samozřejmě vést i informační kampaně. Nové nařízení v tomto ohledu by mělo poskytnout striktnější mechanismy pro postihy a bojovat proti onlineovým um, onlineovému nezákonnému obchodování. Samozřejmě, že víme, že celá tato problematika má dopad nejenom na blahobyt zvířat, ale i na veřejné zdraví a vnitřní trh. A já, jako to komisařka, bych vám ráda slíbila, že to budu sledovat ještě bedlivěji a budu se snažit o to, aby legislativa pro zdraví zvířat byla zásadním způsobem implementována a v případě potřeby dohlídneme na nápravu. Děkuji vám, paní komisařko, a na závěr ještě jednou zástupkyně rady, paní Brnčač. Děkuji vám. Vážení poslanci, na závěr bych vám chtěla poděkovat za tuto užitečnou rozpravu na téma ochrany jednotného trhu a práv spotřebitele, co se týče negativních dopadů nezákonného obchodu se zvířaty v zájmovém chovu. Je to samozřejmě závažné téma. Prvotní zodpovědní činitele jsou ale členské státy. Samozřejmě mohou postupovat v, za spolupráce s Evropskou komisí. Nedávné závěry rady týkající se blaha zvířat jsou důležitým příspěvkem pro učinění pokroku v této oblasti. A ještě bych chtěla zdůraznit, že se těšíme na probíhající diskuzi týkající se vytvoření platformy pro mlaho zvířat v rámci e-commerce. Děkuji vám. Tím eh, končím rozpravu k tomuto bodu. A eh, s tou rozpravou hm, souvisí několik návrhů usnesení, návrh jedno usnesení od výboru Envy a hlasování o něm bude následovat zítra. Schůze pokračuje zítra 12. února od 9 eh, hodin ráno. Pořád jednání byl zveřejněn na webových stránkách Evropského parlamentu, kde je k dispozici a všem vám chci ještě popřát zbytek eh, večera, klidnou noc a uvidíme se eh, zítra. Merci beaucoup.